Oh, eh, dobré odpoledne, eh, kolegové. Další bod eh, na dnešním programu. Měli bychom začít teď, je to téměř přesně podle programu. Jsou ehm, otázky ehm, radě. Dovolte, abych ehm, přivítala ministra zastupujícího španělské předsednictví. Je to jeho první návštěva v našem parlamentu. Máme otázky v Eh, chtěla bych říci, že eh, první otázka pana Atonda eh, je nepřípustná, protože se týká trestního práva, což je věc, o které jsme zahovořili včera a v úterý, takže se přesuneme k druhé otázce, což je otázka pana Michela, která se týká úvěrové krize a půjčky podnikům. Pane ministře, máte slovo. Gracias, señora presidenta. Děkuji, paní předsedkyně. Problém toho, že by se podnikům zaručil dostatečný přístup ke kapitálu, stejně jako akce členských států s cílem něčeho takového dosáhnout, je věc, která dělá radě už dlouhou dobu starosti. Loni v lednu Rada konstatovala, že členské státy zahájili různé akce právě, aby odblokovali mezi jiným úvěrové trhy. A na jaře Evropská rada už vyhlásila, jak je důležité i nadále uplatňovat opatření na ekonomickou obnovu a vyzvala komisi a radu, aby vyhodnotila efektivitu přijatých opatření a informovala radu v červnu. Rada v červnu samozřejmě ohodnotila efektivitu a účinnost těchto opatření členských států ve prospěch finančního sektoru a fungování a stability finančních trhů. Tyto výsledky byly předány ve formě zprávy Evropské radě, tedy Rada ministrů to předá Evropské radě a v této zprávě bylo pozitivní sdělení s tím, že zde byly záruky a mechanismy rekapitalizace ze strany členských států, které sami členské státy zahájily v okamžiku, kdy docházelo k té spirále sestupu, já si dokonce pamatuji, že na konci roku 2008 zde hrozilo, že finanční systém skolabuje. Byly zde tedy pozitivní dopady na banky, banky měly přístup ke globálnímu financování, tím se tedy podpořil příliv úvěru do reálné ekonomiky a rada měla za to, že opatření členských států byly důležité k tomu, aby byly ponechány otevřené úvěrové kanály. Dodnes je bankovní sektor pod tlakem z hlediska této věci a právě proto Rada požádala členské státy, aby individuálně rekapitalizovali nebo vyvážili bilanci, aby banky byly schopny poskytovat úvěry. A tak eh, minulý měsíc, to znamená v prosinci, Rada vzala na vědomí to, že členské státy uplatnily celou škálu podpůrných opatření, aby se obnovila finanční stabilita. I když také zdůraznila, že ta obnova je pořád ještě křehká a na výbor evropských dohležitelů se obrátila s tím, aby poskytla další informace, a další opatření pro získávání dalších úvěrů. To znamená, že je zde celá řada dalších opatření a monitoringu ze strany Rady, Evropské rady, která se snažila orientovat členské státy a konstatujeme, že došlo ke zlepšení samozřejmě v souvislosti také eh, s akcí Evropské centrální banky, pokud jde o půjčky, přístupnost půjček eh, ze strany podniku. Děkuji, paní předsedkyně. Uh, děkuji, děkuji, pane eh, ministře. Pan Mitchell má asi dodatečnou ještě otázku. Děkuji, děkuji, pane Eh, ministře, za to, že jste odpověděl na mou otázku. Chtěl bych říct si, pane ministře, eh, že mám takovou zkušenost, že některé banky, ne snad všechny banky, ale hodně bank se nechová zodpovědně během eh, krize a velice často jsme svědky toho, že i nadále to znamená v době oživení hospodářství se chovají stále nezodpovědně. Eh, v Dublinu je eh, jedna Eh, firma, eh, která se snaží plnit své závazky a přesto banka dělá všechno pro to, aby ho vystavila obrovskému tlaku a přitom to, co on, eh, to odozve, které podniká, je velice důležité. Pane ministře, podívejte se na to, jak se chovají tyto banky. Řekněte jim, že jim dáváme peníze daňových poplatníků a že by měli se soustředit nejen na zájem svých akcionářů, ale i na zájem jiných lidí. Děkuji, pane Mitchelli. Eh, jen bych vám eh, chtěla eh, připomenout, že máte jenom půl minuty na tu dodatečnou otázku. Pane ministře, můžete odpovědět? Ano, pane poslanče, paní předsedkyně. Já vám musím říci, že z hlediska rady, z hlediska evropských institucí, si myslím, že jednáme velmi dobře. Jednali jsme velmi dobře a přispěli jsme k tomu, že nedošlo ke kolapsu likvidity, v celém hospodářství. ECOFIN sledoval a sleduje opatření členských států, a to systematicky. Například v této chvíli se ECOFIN zabývá tím, jakým způsobem se eh, dodržují záruky, které byly poskytnuty bankám zda zde jsou nebo nejsou nějaká omezení pro podniky nebo firmy z finančního sektoru a jakým způsobem se realizuje financování ze strany Evropské centrální banky. Já jsem chtěl pouze říci, že 7.12.2009 prezident Evropské centrální banky, pan Trichet, řekl, že zde nejsou žádná omezení, pokud jde o nabídky, aby banka si mohla vzít půjčku ze strany Evropské centrální banky. Ta nabídka není žádným způsobem omezena. Pokud jsou zde banky, které se o tyto úvěry a půjčky neucházejí, tak to je problém té té banky jako takové, ale ze strany Evropské unie, ze strany Evropské centrální banky zde nejsou v tomto smyslu žádná omezení. V každém případě rada samozřejmě spolu s Evropským parlamentem je ochotná eh, přeskoumat směrnice, které už tady jsou, aby se o nich diskutovalo v souvislosti s finančním dohledem nebo jakoukoliv jinou iniciativou, které chce komise v tomto smyslu učinit. Děkuji, paní předsedkyně. Uh, no further... Děkuji, už nemám žádné požadavky na doplňující otázku. Pan Chris? Euh, ano. Jedna z priorit předsednictví Rady je posílit vliv Evropské unie na mezinárodní scéně a především v Latinské Americe. Ale o jakém vlivu to hovoříme? Současná koncepce mezinárodních vztahů nechává jen málo místa demokracii a lidským právům. Chtěla by Rada prostřednictvím dohod o volném obchodu podpořit regimy, které neustále pošlapávají lidská práva v Latinské Americe, například Peru kde to, co se stalo v Bagui, jasně ukazuje, jakým způsobem stát spolupracuje s nadnárodními společnostmi a konfiskuje půdu místním obyvatelům. Více než 70 území už je v rukou velkých důlních společností. Dalším příkladem je Kolumbie, což je velmi nebezpečná země pro eh, odboráře. Chcete, aby otázka lidských práv v Latinské Americe byla znovu v centru vašeho zájmu? Vaše otázka se zdá, že není v žádném vztahu k té minulé já nevím, zda jste vůbec eh, kdy účastnil v minulosti eh, v tom postupu eh, otázek k ústnímu zodpovězení, ale máte dovoleno pouze se připtat na něco, položit dodatečnou otázku, tedy bohužel vaši otázku musím vyloučit a doporučuji vám, seznamte se s řádem, tedy z toho, co je mi známo, nebyly žádné doplňující otázky. So I'm going to continue. Nyní tedy budu pokračovat. Pokud se neobjeví nějaká jiná otázka, jež by se týkala úvěrové krize a půjček podnikům. Pan Zemke, pokud opravdu o tom chcete mluvit, máte pouhých 30 vteřin. Ano, přesně o tom jde. Já mám následující otázku. My víme přesně, že situace vypadá velice odlišně v různých státech. V souvislosti s tím, když se bavíme o pomoci podnikatelům, tak jsem se chtěla zeptat na Řecko. Tam máme e, největší krizi a já se tážu, zda se tam počítá s nějakými zvláštními iniciativami. Děkuji. Thank you, minister. Děkuji. E, já si myslím, že je zde jedna otázka, která později eh, o tomto právě hovoří a já bych eh, poprosil pana poslance, abych počkal, až budu odpovídat na tuto otázku, protože bych na to odpověděl společně, na tu otázku, která je tedy na pořadu jednání a která se přesně týká toho, na co se pan poslanec ptal. Můžete říci, pane ministře, k jaké otázce odkazujete, aby eh, pan poslanec věděl, jak dlouho musí čekat? Je to otázka číslo 9 eh, na tom seznamu, který mám, nebo 8 na tom současném seznamu, když se vyškrtla ta první otázka. Je to otázka paní Rody Kratsa Cegaropoulou, situace veřejných financí v Řecku. Ano, výborně, tedy tím pádem se zdá, že tazatel akceptuje tento způsob řešení situace. Nyní bych ráda postoupila k další otázce, abychom si zde zavedli nějaký pořádek. Další otázka je od pana Berta Poselta a týká se integrace Kosova do EU. Tedy, pane ministře, pokud jste připraven, tak prosím. Prezidenta. Děkuji, paní předsedkyně. Rada vždy říkala, a je to také součástí směru pro zahraniční politiku, v tomto případě politiky sousedství a také politiky rozšíření Evropské unie. Rada vždy opakovala, že západní Balkán má evropskou perspektivu. A proto nedávno na zasedání Rady v prosinci 2009 došlo k gratifikaci toho, že je třeba dodržovat určité rovné podmínky v procesu přidružení ve vztahu k západním Balkánu. Pokud je o Kosovo, Rada řekla, že Členské státy musí rozhodnout v souladu s národní praxí a mezinárodním právem. Jak víte, jednostranné vyhlášení nezávislosti ze strany Kosova je v současné době přeskoumávána Mezinárodním soudním dvorem každém případě rada ale nepřestala brát v úvahu Kosovo v politikách eh, pro Balkán a došlo ke konsensu mezi členskými státy a vládami v tomto aspektu. Například pokud jde o eh, víza a zbavení vízové povinnosti, které by mělo tedy využít i Kosovo. A také jsme s potěšením přijali sdělení komise, o prostředcích pro posílení hospodářského a sociálního rozvoje Kosova. Rada vyzvala komisi, aby přijala potřebná opatření k tomu, aby se podpořilo Kosovo ve svém přibližování k Evropské unii. A samozřejmě s ohledem na tu evropskou perspektivu západního Balkánu, o níž jsem se předtím zmíři, z, zmínil. Rada povzbudila komisi k tomu, aby podpořila zapojení Kosova do programu Evropské unie. Tím pádem Kosovo bylo zařazeno do rámce daňového dohledu, bylo zapojeno do eh, možnosti využít předstupních nástrojů a tak dále. Tyto závěry byly potvrzeny poslední Evropskou radou z 10. a 11. prosince 2009. Děkuji. Pan Posad? Ano, děkuji, pane ministře. Dva Rád bych slyšel odpověď na dva konkrétní body. Totiž tvrdíte, že se španělskému předsednictví podaří vyřídit něco ohledně vízové politiky vůči Kosovu, aby se Kosovo nestalo takovým vězením na svobodném Balkáně. A co uděláte vůči těm státům, eh, jež jsou členy Evropské unie, ale Kosovo neuznali, abyste je pohnul k tomu, aby snad to učinili, ale nejdříve vízový režim. Minister, thank you. Pane ministře? Eh, ano, zmínil jsem se o vízovém režimu už dříve. Rada vždy vyjadřovala své přání, aby i Kosovo mohlo využít eventuálního zrušení víz v celém regionu. Jak víte, komise právě řeší tyto detaily. Jednak tedy zjednodušení udělování víz a potom také zbavení nebo zrušení vízové povinnosti. A komise připravuje návrh pro radu. Samozřejmě je jasné, aby byly splněny určité požadavky v tomto ohledu a v tomto smyslu komise pracuje se zeměmi, kterých se to týká, v tomto případě tedy spolupracuje s Kosovem a pravidelně o tom radu informuje. Myšlenka zrušení vízové povinnosti, která by se postupně rozšířila na sousedské oblasti Evropské unie, to je myš, se kterou Rada samozřejmě souhlasí. Souhlasí s tím španělské předsednictví a myslím, že je to jedna z myšlenek, jedna z politických linií, kterou rozhodně musíme v příštích měsících v Evropě podporovat ve smyslu mobility a schopnosti komunikace a pohybu nejen v rámci Evropské unie, ale v celém perimetru sousedských zemí, sousedních zemí. To je linie, která je prospěšná pro obě strany. Pro Evropskou unii, která teď uděluje víza a samozřejmě i těm zemím, které musí přistoupit eh, k režimu vzájemnosti. Děkuji, mám tady několik požadavků na doplňující otázky, já mohu přijmout pouze dva. Nejdříve pan Molcer a pan Švancil v tomto pořadí a jedna otázka po druhé a pak, až odpoví pan minister, odpoví na obě najednou. Tak pan Malce nejdřív, prosím. Minister, Děkuji, pane ministře. U těch všech iniciativ, které má Rada pro Kosovo i bude se dostačujícím způsobem zohledňovat i situace v Srbsku. Nezávisle na otázce teritoriální je Kosovo ústředním státem při integraci Balkánu do EU, jež by měl být zatažen do všech kroků, jež se tam činí. Děkuji, pane Francisi. Pane ministře, já si vážím, hodnotím pozitivně přístup Španělska, ale vy jste nezávislost Kosova neuznali a nedávno jste se rozhodli, že z Kosova španělské vojáky stáhnete. Takže my se vlastně nacházíme v hospodářské krizi a já bych z toho hlediska chtěl položit i svou doplňující otázku. Jak kolik vás stál pobyt vojenských misí a jak nahlížíte na e, řecký postoj. My máme vojenské síly v Kosovu, mělo by Řecko ponechat své vojáky v Kosově přes e, obtížnou hospodářskou situaci. Děkuji. Pane ministře, prosím. Pokud jde o první otázku, o Srbsku, samozřejmě Srbsko je samozřejmě nejsilnější zemí západního Balkánu a musíme ji je vždycky velmi zohledňovat v jakékoliv politice. Samozřejmě v rámci politiky Evropské unie vůči západnímu Balkánu. Existuje nedávná dohoda, určitě o tom víte, o zrušení vízové povinnosti vůči Srbsku. A nedávno také jako důsledek odblokování dohody o přidružení se Srbskem došlo ke formální prezentaci žádosti ze strany Srbska o integraci do Evropské unie. My v tomto případě vždy uplatňujeme evropské nařízení, je to studováno ze strany komise a potom se rozhodne, zda je skutečně možné zahájit eh, předvstupní jednání. Zda jsou splněny kodaňské požadavky, takže Srbsko je určitě zemí, která má jasnou váhu v tomto regionu a podle našeho názoru má také evropskou perspektivu. Většina, v tomto případě jednomyslná většina, nebo tedy rada jednomyslně rozhodla, že se odblokuje to předstupní jednání se Srbskem. Další otázka, která se týká eh, interních rozhodnutí španělské vlády, tak na tu zodpovědět nemohu, protože já zde zastupuji radu, ne určitou zemi, ne konkrétní zemi, ale radu. Takže proto bez ohledu na to, že bych zde měl konkrétní údaje, které bych vám e, mohl dát, i když samozřejmě pokud je o to číslo, na které vy narážíte, to já zde komentovat nemohu, ale navíc v tomto případě nemohu, nemohu hovořit ve jménu nějaké země, protože zde zastupuji radu, která zastupuje 27 zemí. Děkuji. Děkuji, pane ministře. Teď půjdeme k další otázce, což je otázka, kterou pokládá pan Higgins. Je to otázka, která se týká devastace tropických deštných pralesů. Pane ministře, až budete připraven, můžete prosím odpovědět. Děkuji, paní předsedkyně. Rada souhlasí s vámi, pane Higginsi, souhlasí s tím, že zemědělství a odlesňování jsou faktory, které ovlivňují emise CO2. Není snadné říci, který z těchto faktorů má větší dopad. To je spíše předmětem vědecké než politické debaty. Ale v každém případě musíme jednat v obou těchto oblastech zároveň. A myslím si, že tak tomu vždycky bylo. Když šlo o trvalé udržitelné zemědělství, tak se vždy postupovalo na obou frontách. Dokonce to vedlo i ke změně politiky rozvoje venkova Evropské unie v rámci revize společné zemědělské politiky. Vzalo se to tedy v úvahu v rámci politiky na omezení dopadu klimatických změn a v rámci vývoje evropské politiky, společné zemědělské politiky, která je důležitou politikou Evropské unie. Je to nejširší politika, která je spojená s politikou boje proti klimatickým změnám. Už v roce 2008 Rada podpořila komisi a její stanovisko k odlesňování a komise říkala, že je třeba zastavit odlesňování nejpozději do roku 2030 a že alespoň o 50 do roku 2020 je nutno snížit eh, odlesňování nebo tedy kácení tropických deštných procesů. Musíme se tedy snažit eh, hájit eh, nebo tedy podporovat boj proti odlesňování. Je to součástí priorit eh, španělského předsednictví a musíme používat ty nástroje, které máme, například eh, právně nezávazné nástroje, které máme a také plán Evropské unie pro oblast lesnictví, který počítá například s vytvořením právního rámce, aby se zabránilo dovozu nelegálně káceného dřeva do Evropské unie. Evropská unie v Kodani vystoupila v tomto smyslu a v rámci toho malého nebo velkého zklamání bylo dosaženo vyjasnění některých technických otázek, eh, pokud jde o kácení deštných pralesů, které se musí řešit v rozvojových zemích jako jasný faktor, který se podílí na emisích CO2. Také musíme říci, že konference přijala rozhodnutí ohledně akcí na snižování odlesňování a kácení lesů s tím, že se posílí schopnosti a kapacity zemí eh, nebo rozvojových zemí. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, děkuji, pane ministře, pan Higgins, děkuji, děkuji, eh, pan eh, předsedkyně. Dovolte, abych popřál všechno nejlepší španělskému předsednici. Začali jste dobře, bývalé Spáně. <clears throat> Mohu říci v souvislosti s touto otázkou, že v podstatě dochází k absorpci CO2 ze strany stromu a myslím si, že tragédie, tragédie eh, eh, Brazílie, 60% eh, to, k čemu dochází, je právě v Brazílii. 4,1 čtverečních kilometrů bylo již zničeno. To znamená, že eh, to ničí eh, způsob, jak žijí lidé, kteří, se, kteří jsou v této eh, části Brazílie a víme také, že standardy výroby vůbec neodpovídají standardům, které známe z Evropy. Je něco, co můžeme v této věci dělat, nebo jenom o tom mluvíme? Minister Pane ministře, máte slovo. Senor. Ano, pane Higginsi, chci vám říci, že plně souhlasíme s vašimi úvahami. Je pravda, že v otázkách biodiverzity má španělské předsednictví jasný cíl. A sice podpořit trvalé udržitelné využívání zdrojů, to znamená mít dlouhodobou vizi z hlediska biodiverzity. To bude jeden z centrálních bodů našeho předsednictví a já vám děkuji za pozitivní zhodnocení dobrého začátku našeho předsednictví. A také vám musím říci, že komise chce na začátku tohoto roku předložit zelenou knihu o ochraně lesů. Myslím si, že to je velmi důležitá iniciativa a budeme pracovat v tomto směru, abychom Reagovali na jevy, které poškozují tyto oblasti. Vy jste se o některých z nich zmínil, ale existují i jiné. Například škody, které způsobují lesní požáry. Je zde celá řada prvků, které musíme vzít v úvahu, ale jsem si jist, že toto bude důležitý bod, abychom mohli bojovat proti odlesňování a kácení našich lesů jsme opravdu zaměřeni na to, abychom podpořili strategii na zachování biodiverzity a bude to jedna z klíčových akcí Evropské unie v tomto roku. Děkuji, paní předsedkyně. Uh, Děkuji. Um, uh, poměrně hodně lidí požádalo, aby se mohlo ještě vyjádřit k této otázce. Já dám možnost dvěma řečníkům, kteří se přihlásili první a kteří ještě nehovořili. Nejprve tedy pan Davis a potom Obama je v tomto pořadí. Pan Davis, máte slovo. Eh, já bych vás chtěl um, trošičku obveselit. Myslím si, že eh, jeden z dobrých výsledků eh, Klarenského summitu byl jakýsi mechanismus, který umožňuje eh, nám zabránit v další devastaci tropických pralesů. Jakým způsobem můžeme naplnit tuto dohodu a jakým způsobem můžeme vyslat signál z Evropy, že jsme skutečně ochotni udělat něco pro zabrání další devastace deštných pralesů? Pan Obmar. Děkuji, paní předsedkyně. Abychom byli schopni dosáhnout redukce CO2, tak všichni víme, byly zavedeny ty certifikáty, povolenky a já jsem chtěl upozornit na její zneužívání, bezostyšné zneužívání a nyní jsem chtěl se zeptat, zda se takovým stížnostem zabýváte, zda je vyšetřujete a pokud ano, tak s jakými dopady. Děkuji. Minister. Děkuji, pane ministře. Ano, souhlasím s tím prvním příspěvkem. Myslím, že je v linii toho, co jsem zde uvedl. Je třeba postavit se proti kácení deštních pralesů v rozvojových zemích. To je zásadní faktor pro to, abychom zlepšili vlastní kapacity rozvojových zemí v jejich vlastní prospěch. A je třeba také říci, že do toho musíme zapojit místní obyvatelstvo, domorodé obyvatelstvo. V souladu se zaváděním národních mechanismů na kontrolu, kontrolu lesu. Nemůžeme pochybovat o tom, že Evropská unie se ubírá tímto směrem eh, a že v boji proti klimatickým změnám zastává přední pozici. A že kritika kterou můžeme vznést vůči Evropské unii a její účasti na koreňském summitu, je, že Evropská unie chtěla mnohem větší závazky, než které byly v Kodani přijaty. Evropská unie chce být mnohem přísnější a chce jít mnohem dále, takže to je v souladu s tím, co Evropská unie chce v rámci boje proti klimatickým změnám. Konkrétní případ, který se zde uvádí, je samozřejmě v rámci implementace opatření boje proti klimatickým změnám. Je to přirozená součást boje proti zneužívání těchto nástrojů. A to samozřejmě je součástí patologie, kterou mohou být postižena i jiná opatření. A samozřejmě je to součástí povinnosti z naší strany dohlížet na řádné plnění. Děkuji. A nyní přikročíme k další otázce. To je otázka pana Hailwarda a týká se akce na evropské úrovni v rámci boje proti Alzheimerově chorobě. Pane ministře, prosím. Děkuji. Rada přikládá velkou důležitost Alzheimerově chorobě a obecně také neurodegenerativním chorobám. Boj proti této chorobě musí být zásadním cílem v Evropské unii. A navíc musíme vzít úvahu to, že výskyt této choroby exponenciálně poroste s věkem a každých pět let od 75 let se výskyt zdvojnásobuje. Eurostat předpokládá, že počet lidí, které jsou postiženy touto metodou nebo touto chorobou do roku 2050 vzroste o 50%, nebo tedy o 100%, dvojnásobí se. Otázka pana Elwarda má dva aspekty. Na jedné straně je třeba, abychom měli pilotní iniciativu společné akce proti neurodegenerativním chorobám, tak je to napsáno v programu, který znáte, v programu španělského předsednictví. A především tedy se jedná o boj proti Alzheimerově chorobě. Komise předložila, jak víte, návrh který byl přijat prostřednictvím závěru Rady v prosinci 2009. Rada také vzala v úvahu usnesení Evropského parlamentu o této pilotní iniciativě. Na druhé straně, pokud jde o koordinaci evropské akce, Rada také souhlasí s tím, že je třeba na evropské úrovni spolupracovat, abychom bojovali proti této a podobným chorobám, především proto, že je třeba snížit zátěž pacientů a jejich rodin. Je spočítáno, že na každou osobu, která trpí touto chorobou, připadají tři její rodinní příslušníci, které se o ní, kteří se o ní starají. Ve společné zprávě o sociálním začlenování, která byla přijata radou v roce 2008, se členské státy zavázaly k tomu, že zvýší přístup k vysoce kvalitním službám. Že se zde vlastně vyváží poměr mezi formální a neformální péčí. Členské státy měly za to, že poskytování těchto služeb je lepší v rodině než v instituci. I když je pravda, že vysoce kvalitní služby jsou i nadále výzvou pro celou řadu členských států. To, co udělala komise a rada, je v podstatě jen, že uvedla určité linie, pokud jde o léčbu této choroby. Děkuji. Pan Elwood, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane ministře, za odpověď. Jak jste správně poznamenal, odhaduje se, že od roku, do roku 2050 počet lidí s demencí se v Evropě zdvojnásobí. Proto je zcela zásadní, aby se vlády členských států zabývaly konkrétně tímto problémem a nabídly alternativy péče o ně. Zatím neexistují plány ani na unijní úrovni, ani na národní úrovni pro demenci. Nějaké koordinace. Moje otázka tedy zní, jak by bude bude rada konkrétně podporovat členské státy, aby se demence starších osob stala prioritou v jejich zdravotnictví. Minister, thank you. Pane ministře, prosím. Bien, um, lo que nosotros... Španělské předsednictví má za cíl inspirovat směrnici, kterou považujeme za klíčovou ve vztahu k pokročilým terapiím a k léčbě chronických a nepřenosných chorob. To je věc, kterou rozhodně musíme řešit na nejvyšší úrovni. A proto tato otázka musí jít ruku v ruce s posílením iniciativ na zlepšení kvality služeb a bezpečnosti pacientů. A musí to být spojeno také s prací skupiny na nejvyšší úrovni, která se zabývá veřejným zdravím. Proto musíme pomáhat, musíme často jen doporučovat, protože Evropská unie ne vždy může poskytnout nějaké příkazy, ale může spolupracovat, může pomáhat členským státům v tom, aby koordinovali své úsilí v boji proti těmto neurodegenerativním chorobám a konkrétně tedy proti Alzheimerově chorobě. A také chceme nepřímo pomoci Protože je pravda, že členské státy jsou zodpovědné za přímější pomoc. Mohou to být rodiny, mohou to být nevládní organizace, i když je pravda, že v rámci veřejného programu Evropského zdraví je možné mít přístup k určitým fondům. Nevládní organizace mohou mít přístup k určitým prostředkům, což je také zajímavá cesta, jak pomoci, i když nepřímo, postiženým a jejich rodinám, které jsou nepřímo velmi ovlivněny touto záležitostí a tedy touto chorobou, jak Alzheimerovou chorobou, tak i ostatními podobnými chorobami. Děkuji vám velice. Ještě máme dvě doplňující otázky, jednu od pana Higginsa a od paní Tykau. Pane Higgins, jste jako první. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych si nejprve dovolil poděkovat radě za to, že nám odpověděla. Chtěl bych se vás ale zeptat, jak přistupujete k tomu, že se lidé trpící Alzheimerovou chorobou krm, krmí trubicí. Eh, eh, bavíme se o tom, že tito lidé jsou eh, získávají potravu určitou trubicí, která je zavedena přímo do břicha. Eh, často se to ospravedlňuje tím, že eh, pacienti tak mají dostatečné množství potravy, eh, což je udržuje při životě, i když trpí těžkou demencí. Mohl byste nám říct, co si o to myslíte a jaké jsou standardy, které na to budete aplikovat, paní Tykau? Rešedinta. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Neurodegenerativní choroby postihují celou řadu osob a bohužel v některých zemích není dostatek zařízení a vybavení pro diagnostiku a pro péči o tyto nemocné. Byl byste pro vytvoření Evropského centra na léčbu těchto nemocí, které by se mohlo zabývat nebo tedy starat o větší počet eh, pacientů a také podporovat výzkum v této oblasti. Děkuji. Pane ministře, máte slovo. Eh, paní předsedkyně, je třeba říci, že tyto dvě otázky, které zde zazněly od pana poslance a paní poslankyně, samozřejmě vyžadují vědecké posouzení, abych to tak řekl. Myslím si, že v této souvislosti jsou v Evropské unii vytvořeny skupiny a iniciativy, které jsou tím pravým fórem, aby se pracovalo na těchto návrzích, které zde vy předkládáte. Například pilotní program pro boj proti neurodegenerativním chorobám a především Alzheimerově chorobě. K tomu komise předložila návrh pro doporučení rady a v současné době to právě probíhá. Jak víte, zmínil jsem se také o existenci skupiny na vysoké úrovni pro společné programování v oblasti chronických a nepřenosných chorob. Tato skupina velmi zblízka sleduje tuto pilotní iniciativu aby specifikovala určitá témata a proto také umožnila přijímání mnohem konkrétnějších rozhodnutí, jako ta, o která mě žádáte ve svých příspěvcích. Já si myslím, že právě to je to pravé místo, kde by se tyto otázky měly řešit. Tato skupina na nejvyšší úrovni má strategický program pro výzkum a svou vizi Podílí se tam 24 zemí a v současné době vytváří své řídící struktury a rozhoduje o pracovním programu. Tato skupina se znovu sejde v rámci španělského předsednictví a myslím, že od tohoto okamžiku se bude moci přímněji a konkrétněji začít zabývat věcmi, o kterých se zmiňujete. Ale proto právě ta skupina existuje, proto vznikla, aby připravila další rozhodnutí. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, děkuji, pane eh, ministře. Pan Higgins asi spokojený s odpovědí není, ale pochopitelně je to velice vážný problém a bude si žádat položit novou otázku přesně k této věci. Teď pojďme k další otázce, což je otázka pana Desira, která se týká sociální odpovědnosti firem. Pane eh, ministře, až budete připraven odpovědět na tuto otázku, máte slovo. Tengo que referirme Musím se odkázat na konferenci o sociální odpovědnosti podniku, která se konala ve Štokholmu 10. a 11. listopadu 2009. Švédské předsednictví, které pořádalo tuto konferenci a v té době budoucí předsednictví, to znamená španělské předsednictví, dospěli k závěru, že Evropa by zde měla hrát vůči roli. Měla by být příkladem v tak důležité oblasti, která je předmětem otázky pana Dezíra. Sociální odpovědnost podniků, boj proti korupci, ochrany životního prostředí, ochrany lidských práv na pracovišti a lidské důstojnosti na pracovišti. Evropská unie a její ekonomika je největší ekonomikou na světě. Evropa má také celou řadu nadnárodních podniků. Je to velmi vhodné místo k tomu, aby právě Evropa zaujala vůči postavení. Sociální odpovědnost podniků má především tři složky. takzvané chránit, respektovat, napravovat. Stát musí chránit, a to znamená legislativu a sankce, pokud dojde k porušení lidských práv, především ze strany podniků. Je zde také odpovědnost podniků, že budou dodržovat lidská práva, respektovat je ale potom je třeba zajistit náležitou nápravu v případě porušení lidských práv, aby byla tato dodržována. Myslím si, že teď máme další nástroj, a to je charta nebo listina základních práv, práv evropských občanů, která má právě nezávazný charakter. A poprvé na evropské úrovni je skutečně zaručena ochrana pokud jde o otázky, z nichž vyplývá myšlenka sociální odpovědnosti podniku, je třeba, aby se zúčastnili všechny zúčastněné strany. Je třeba vést dialog s členskými státy, se, s občanskou společností, s odbory a tak dále, abychom tedy mohli uplatnit tu trilogii chránit, respektovat, napravovat. Španělské předsednictví to bude i nadále podporovat. 25. a 26. března v Palmě de Mallorca uspořádá konferenci, která se bude zabývat sociální odpovědností podniků z hlediska sociálního dialogu. Tato konference se bude zajímat možností začlenit do tohoto rámce nástrojů, které Evropská unie bude moci využít k tomu, aby uplatňovala své aktivity, především v kontextu otázky, o které se hovořilo dnes dopoledne při prezentaci programu španělského předsednictví a sice strategie Evropské unie 2020. I zde by měl být tento cíl sociální odpovědnosti přítomen. Děkuji. Pane máte možnost? Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane ministře, za vaši odpověď. Blahopřeji vám k tomu, že uspořádáte v březnu tuto konferenci, která bude navazovat na Stockholmskou. Problém je, že zde máme nadnárodní společnosti. Říkáte, že Evropa musí být lídrem, pokud jde o sociální odpovědnost podniku, ale také pokud jde o chování evropských podniků mimo Evropu, všude ve světě. A to je problém ceřiných společností, které jsou jinými odlišnými právními entitami. Chcete připravit nějaký právní nástroj, který by donutil mateřské firmy, aby byly zodpovědné za své ceřiné společnosti v jiných zemích světa, když porušují lidská práva, práva pracují, investicích, eh, pravidla v oblasti životního prostředí a tak dále. Protože tímto prostřednictvím nebo prostřednictvím eh, svých ceřných společností by se mohly firmy vyhnout svým povinnostem. Děkuji. Já si myslím, že Evropská unie musí poskytnout eh, nejlepší postupy v Evropě a z toho musí vyústit návrhy, které by v legislativní oblasti mohly pomoci k nápravě této situace. Pokud je o sociální odpovědnost podniku, musím říci, že je zde jednak právně závazná část, která se týká především dodržování lidských práv, a je zde také dobrovolná část, Jedná se o dobrovolné postupy, dobrovolné kroky. A proto je důležité, aby se vytvořila fóra na evropské úrovni nad rámec existujících eh, for, které se budou zabývat těmito otázkami. Některé z těch už fungují, už běží. Například skupina na vysoké úrovni členských států, která se schází každých šest měsíců, aby se podělila o zkušenosti z oblasti sociální odpovědnosti podniku. A navíc si myslím, že v tomto kontextu hospodářské krize je to ještě důležitější. Je důležitější pracovat v tomto směru a pracovat na ochraně životního prostředí, na konkurenceschopnosti a na sociálním začlenování. Právě v roce 2010, rok, který byl vyhlášen rokem boje proti chudobě a vyloučení ze společnosti. Myslím si, že toto musí být náš výchozí bod. A je to zatím něco průkopnického. Právě zde se musí utvořit tato fóra, na nichž by všichni zúčastnění, všichni zainteresovaní aktéři se účastnili, účastnili dialogu, z nějž musí vzejít další opatření. Ale myslím si, že bychom měli přistoupit k této etapě dialogu, která je rozhodně zásadní, v této akci, která je zatím mezi námi úplně nová. Thank you, minister. Děkuji vám, pane ministře. I nyní mám několik požadavků na doplňující otázky. Nejdříve Pan Koza a pan Martin, to jsou řečníci, kteří se dosud neozývali. Tedy, pane Koza, vy máte slovo jako první. Znám si pana soud. Üdvözölni szeretném a miniszter urat, illetve egy Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl přivítat pana ministra. A také bych chtěl říci, že vítám něco, co řekl. To znamená, když hovořil o výměně té optimální praxe. Všichni víme, že v Evropě obyvatelstvo stárne a Firmy mají zodpovědnost za lidi, kteří eh, vlastně pobírají pouze eh, invalidní penze. Expertní znalosti těchto lidí eh, by měly být využívány společností, protože velice často jsou to dovednosti a znalosti velice vzácné. Děkuji. Děkuji. Otázka ještě jste nakousl. Tou už se zabýváme velice dlouho. A mnohé z toho, co jste zde už řekl, to už jsme mohli slyšet i před deseti nebo patnácti lety. Proto se chci zeptat konkrétně. Souhlasíte se mnou, když tedy mluvíme o zviditelňování eh, při té sociální odpovědnosti podniku, že bychom měli využívat nejen pobídek, ale i sankcí. Dokázal byste si představit, že bychom zavedli systém toho, čemu angličané říkají naming and shaming, čili někoho jmenovitě uvedeme na seznam, zveřejníme a tím on se zostudí. Dokázal byste si navíc představit, že bychom na výrobcích určitých podniků jasně bylo napsáno, zda eh, splňují sociální odpovědnost, ty povinnosti, anebo je porušují. Eh, Proč se to eh, takto nerealizuje v sociální oblasti? Děkuji, pane ministře. Já souhlasím s prvním příspěvkem v tom smyslu, že si myslím, že základem je opravdu dialog Evropské unie s členskými státy, s občanskou společností, s odbory, s podniky a se všemi zainteresovanými stranami. To je podle mě zcela zásadní. Myslím si, že je třeba, abychom se nad tím zamysleli. Abychom se také zamysleli nad tím, co říkáte vy. Myslím si, že je chvíle opravdu vhodná k tomu, abychom toto zamyšlení provedli, ale zdá se mi, že v rámci globálního přístupu k této otázce pravděpodobně poprvé budeme rozhodně, ale opravdu rozhodně řešit tuto otázku prostřednictvím této konference která se bude konat v březnu a této skupiny na vysoké úrovni. Já si myslím, že právě tam by měly být předneseny odpovídající úvahy a nejlepší způsob, jak dosáhnout těch cílů, je právě vést dialog na tomto fóru. Někdy je lepší jít cestou pobídek, někdy je lepší jít cestou sankcí ne vždycky je nejlepší cesta sankcí. Myslím si, že to vyžaduje studie, která by měla být rozhodně provedena. Myslím si, že potřebujeme integrovanou vizi a určitou řadu opatření, které nebudou náhodné, nebudou individuální, roztříštěné. Je třeba mít zde integrovanou vizi, globální vizi problému, který tato otázka představuje. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Děkuji, pane ministře. Teď přejdeme k další otázce, což je otázka, kterou položil pan Martin. A týká se to finančního dohledu v Evropské unii. Takže, pane ministře, opět, až budete připraven, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, pane Martine. Myslím si, že Evropská unie čelí. V tomto případě určitě jsme museli začít čelit velké krizi, ale v každém případě čelí výzvě, jak zajistit skutečný systém finančního dohledu v Evropské unii. To Evropská unie dělá a dělá to prostřednictvím dvou hlavních dimenzí které jsou obsaženy ve směrnicích o finančním dohledu. Jedná se o šest směrnic, které předložila komise minulý rok a které od této chvíle budou vyžadovat dohodu mezi Radou a Evropským parlamentem. Španělské předsednictví chce, aby této dohody bylo dosaženo. A proto bude naším velkým partnerem v diskuzi je právě tento parlament. Pokud jde o makroobezřetnostní dohled prostřednictvím té Evropské rady pro systémové riziko, ten se snaží zabránit, předcházet velkým krizím, zaručit finanční stabilitu, omezit otřesy finančního systému a dále pokud jde o mikroobezřetnostní dohled, tak to je právě to, o čem právě se ptá ta otázka pana Martina. To jsou ty tři otázky. Týká se to bank, týká se to pojišťovnictví a týká se to trhu s cenými papíry. Cílem tohoto dohledu je omezit otřesy a tření mezi jednotlivými finančními ústavy a tím pádem chránit klienty těchto finančních institucí. Rada, jak už jsem říkal, definitivně schválila současnou společnou pozici, společné stanovisko, myslím, že už v říjnu, v říjnu bylo řečeno politické ano tomuto makroobezřetnímu obezřetnostnímu dohledu a v prosinci tomu mikroobezřetnostnímu dohledu. A to je věc, eh, za kterou je zodpovědná komise a proto je také nutné, aby se na tom parlament dohodl s radou. Všechny tři komise by měly fungovat. My bychom byli nejradši, kdyby tyto směrnice platily co nejdřív, kdyby začaly platit už teď v průběhu španělského předsednictví. V každém případě chceme, aby do konce roku 2010 už byly funkční. Právě toto je cíl rady. Myslíme si a doufáme, že zde bude plodná spolupráce s Evropským parlamentem, abychom mohli udělat tento důležitý krok vpřed který si myslím, že je skutečně historický, odpovídá orientacím G20. Eh, G20 a Spojené státy dělají podobnou regulaci, podobnou úpravu, právě s cílem zabránit podobné krizi, jako je tato, která měla svůj původ v nedostatku regulace finančního systému a také byla způsobena nezodpovědností, jak říkal některý z poslanců, těch, kteří řídí finanční systém. Děkuji, pan Martin. Ja, danke, Herr Minister, für Ihre Ausführungen. Děkuji, pane ministře, za vaše slova. Zmínil jste se o makroobezřetnostním dohledu, ale určitě víte, že tam už je kritizován tento princip velice intenzivně. Jednak co se týče eh, velikosti toho odvánu, orgánu. Je to na evropském principu sice složeno, ale vidíte, že tam jistě může docházet k nebezpečnému jevu, že ten e, obezitnostní orgán nebude jednak účinný, jednak že nebude nezávislý. Mohlo by se španělské předsednictví v této věci zasadit, abychom šli dál, aby to byl opravdu nezávislý orgán a aby abychom zlepšili rovněž jeho rozměry, tak aby mohl účinně pracovat. Thank you, minister. Děkuji, pane ministře. Máte slovo. Já si myslím, že je zde návrh, který předložila komise. Bylo dosaženo dohody, koncensu v radě. Nebylo to snadné, švédské předsednictví i komise museli velmi usilovat o dosažení této dohody na ECOFINu, ale teď už bylo dohody dosaženo, teď přichází do Evropského parlamentu a Evropský parlament to musí posoudit. Právě to je místo, kde bychom měli dosáhnout schody mezi oběma oblastmi. Je zde tedy konsenzus na úrovni rady a teď uvidíme, jakým způsobem dosáhnu dohody s Evropským parlamentem Tyto otázky, stejně jako jiné, jsou zcela diskutabilní a je možné o nich diskutovat eh, s vámi a měli bychom dosáhnout eh, dohody mezi Radou a Evropským parlamentem. You, Děkuji, pane předsedo. Máme opět celou řadu žádostí o dodatečnou otázku. Opět eh, vycházím z toho, kdo požádal o slovo první a tak, kdo ještě neměl nejprve, tedy pan Kelly. Pane Kelly, máte slovo. Děkuji, děkuji paní předsedkyně jako část součást tohoto eh, návrhu eh, dohledu bude španělské přesnictví uvažovat o tom, že by eh, zavedlo také jako součást optimální praxe omezení příjmu vedoucích pracovníků bank a také upravilo nějakým způsobem také jejich prémie. Děkuji, nebo bonusy, jak se říká. χρηματοπιστωτικής εποπτείας. Já bych eh, rád viděl finanční dozor v kontextu eh, těch snah o zisk za každou cenu u těch hedžových fondů, zejména v londýnském City. To jsou podniky a instituce, které zavinily to, že e, půjčky jsou ohroženy, ti zatěžují všechny e, systémy všech států, mezi jinými i ten řecký systém. Jakým způsobem mohou národní hospodářství nějakým způsobem se zbavit takových hamižných fondů? Jak mohou před nimi být chráněni na celoevropské úrovni? Thank you very much. Děkuji. Děkuji, pane ministře. Já si myslím, že ano. Že je možné debatovat o nejlepších postupech v souvislosti s finančními ústavy. Zahajujeme zde debatu, která se točí kolem těchto systémů finančního dohledu a myslím si, že je to vhodné místo k tomu, abychom pracovali v tomto směru a přinesli dokonce i tyto směrnice a vložili do nich eh, určité z těch prvků, o nichž jste se zmínil vy, pane Kelly. Také si myslím, že návrh eh, druhého řečníka také spadá do těchto směrnic a také o tom budete moci debatovat. Například pokud jde o regulaci zajišťovacích fondů, které také podléhají finančnímu dohledu. Předseda rady se dnes ráno zmínil o boji proti daňovým rájům. Všechny tyto myšlenky mohou najít své místo v debatě, která bude vedena v tomto parlamentu v následujících měsících o reformě o kompletní, úplné a reálné reformě finančního dohledu a finančního systému. To je reforma, která rozhodně musí vzít úvahu všechny ty prvky, o kterých jste se zmínili. Uh, Děkuji. Děkuji, pane ministře. Pojďme k další otázce, což je otázka paní Kratsa, která se týká situace veřejných financí v Řecku a o úloze eurozóny v této souvislosti. Děkuji, paní předsedkyně. En los tratados de la Unión Europea hay una ve smlouvách o Evropské unii se jasně rozdělují kompetence. Hospodářské politiky členských států jsou předmětem společného zájmu Evropské unie. Ale zároveň národní rozpočty jsou v kompetenci členských států. A právě proto, i když tedy v 16 zemích Evropské unie existuje jednotná měna, a zároveň se také počítá s tím, že se eurozona rozšíří, protože myšlenka měnové unie je v Maastrichtské smlouvě zakotvena jako cíl tak samozřejmě třeba dodržovat pravidla. Členské státy ve svých rozpočtech musí dodržovat určitá pravidla, protože jejich rozpočty ovlivňují celkový měnový systém. Proto se musíme vyhnout velkým veřejným deficitům, protože to je zásadní pro fungování hospodářské a měnové unie musíme říci, že se především rozvinula měnová unie, ne tolik ta hospodářská unie. Proto máme pakt stability a v Maastrichtu a dnes tedy v článku 123 ve smlouvě o fungování Evropské unie se zakazuje přidělování úvěru ze strany ECB nebo bank centrálních bank členských států, jejichž měna je euro. A tam se říká, že členské státy nebudou zodpovědny za závazky úřadu jiného členského státu. To znamená, že každý členský stát musí zaručit, že dostojí svým finančním závazkům, pokud o jejich zadlužení. A rada řekla, že všechny členské státy uh, to musí udělat. A rada věří, že Řecko i všechny ostatní členské státy přijme potřebná opatření k tomu, aby se napravila ekonomická nerovnováha, aby se zase skonsolidovala finanční a hospodářská situace v zemi. A je třeba také připomenout, že tento proces počítá s dohledem nad ekonomickými politikami, politikami v odpovídajících případech. Myslím, že Rada bude debatovat o řeckém případu v únoru a je pravděpodobné, že u této příležitosti budou přijata doporučení s tím, že tedy komise má právo na iniciativu. A tím pádem budou vyvozeny strategie. Takovýmto způsobem může Evropská unie projevit svůj zájem o situaci a okolnosti členských států a obtížné situace členských států. Děkuji. Pan Kratce. Paní Kratce. Ano. Ano, vemte si sluchátka, pane ministře, děkuji, pane předsedo rady, za vaše vysvětlitky. Vy jste se zmínil o příslušném článku, než se týká deficitu. My v parlamentu známe ten článek, ale možná byste mě mohl vysvětlit, jak to souvisí, nebo jak to pan Zapatero míní se solidaritou mezi zeměmi, zejména se zeměmi, jež čelí obrovským problémům. Počítá se zde snad s lepší koordinací mezi centrálou a členskými státy? Měli bychom k tomu přikročit, anebo posílit daňovou politiku tak, abychom se mohli vyhnout sociálnímu dumpingu, daňovému dumpingu. Ten už se v některých členských zemích projevuje. Možná byste se tam mohl zmínit o detailech, co míní pan Zapatero tou solidaritou. Thank you. Děkuji. Evropská unie je světovým regionem, kde se velmi viditelně a patrnou formou provádí solidarita. V řeckém případě, nebo v případě mé země, Španělska, se nám dostalo velké solidarity ze strany Evropské unie prostřednictvím strukturálních fondů. A to jsou důležité součásti evropské politiky solidarity. A ty budeme mít i nadále. To vůbec nemůžeme srovnat se situací jinde na světě. A právě to umožnilo jasné, jasný pokrok v některých členských zemích. Došlo k otevření trhu. A zároveň převodu určitých prostředků na modernizaci regionu. To je jasný příklad solidarity. Jsou to fondy, které samozřejmě musí být využity dobře a Evropská unie jejich využívání kontroluje. To je zcela logické. Solidarita tedy existuje. A formou solidarity je také to, co vyplývá ze smlouvy. Vy jste se zmínila o smlouvě. A ve smlouvě se stanoví povinnost členských států koordinovat své hospodářské politiky, své sociální politiky a své politiky zaměstnanosti. V článku 5 smlouvy o fungování EU se to říká velmi jasně a právě také se tam vyjadřuje solidarita Evropské unie. Ve společném přijímání a definování cílů s cílem dosáhnout koordinované hospodářské politiky řada problémů, která existuje v členských státech jako důsledek krize, by nebyly tak patrné, kdybychom mnohem dříve dosáhli hospodářské unie, protože hospodářská unie nepokračovala, je paralizována. Pokračovalo se v měnové unii, ale nedošlo ke koordinaci hospodářských politik v Evropské unii, a které rozhodně dojít musí. To je právě věc, kterou navrhuje smlouva. A Evropská strategie 2020, cíle, které musíme sdílet ohledně investic do vzdělávání, ohledně pracovní specializace, ohledně boje proti klimatickým změnám. I to jsou prvky, které musíme sdílet, i to jsou prvky solidarity. I zde se vyjadřuje solidarita velmi viditelným způsobem na evropském kontinentě, v Evropské unii, která musí být čím dál jednotnější. Ale to samozřejmě nebrání tomu, aby smlouva, jak je logické, vyžadovala také zodpovědnost ze strany členských států, pokud jde o jejich zadluženost, pokud jde o úvěry a půjčky, které si berou. To samozřejmě je zodpovědnost jednotlivých členských států, ale je zde kontext trhu, sociálních, strukturálních, regionálních politik a v budoucnosti doufám, že zde také bude kontext koordinace hospodářských a zaměstnanostních politik, což je rozhodně kontext solidarity. Právě toto je ten nejlepší způsob, jak uplatnit politiku solidarity v Evropě. Děkuji. Thank you, minister, Mr. Zem. Děkuji, pane Zemka. Vy jste chtěl se k tomu ještě vrátit? Já bych chtěl přece jenom položit určitou otázku. Vy jste se, pane ministře, zmínil, že velice obtížná situace v Řecku se bude projednávat na únorovém letošním únorovém zasedání. Je pravda, že je to vážná vnitrostátní krize v Řecku, ale všichni si uvědomujeme, že se to může přetékat přes hranice toho státu. A moje otázka spočívá v tom, zda kromě debat na fóru komise, byste neměli přikročit k přímo konkrétní tématické diskusi s Evropskou centrální bankou. To je přece důležitý orgán, který by měl být aktivnější ohledně situace v Řecku. Děkuji, děkuji pane ministře. Eh, Já si myslím, že každý orgán má eh, své území, svou oblast práce. To je jeden z nejdůležitějších znaků struktury Evropské měnové a hospodářské unie, která jí dává také důvěryhodnost. Je pravda, že Rada se v řeckém případě logicky bude zabývat eh, touto situací, protože Řecko je jedním z členů Evropské unie a samozřejmě na nás všechny má dopad to, co se děje v jiné evropské zemi. Ovlivňuje nás to, co se děje mimo Evropskou unii, na to, co se děje na jednotném trhu, v místě, kde 16 zemí sdílí společnou změnu v mezích smlouvy o tom musíme debatovat a navíc musíme debatovat také o rozpočtové a ekonomické strategii, která by byla považována za adekvátní v tomto případě a kterou bychom mohli Řecku doporučit. Rozhodně z toho může mít Řecko prospěch. Evropská centrální banka má své vlastní úkoly ve smlouvě, pokud jde o finanční stabilitu a pokud jde o stabilitu cen z pozice nezávislosti. Z pozice nezávislosti. Nezávislost Evropské centrální banky je zásadním principem Evropské unie, která, který umožňuje našemu ekonomickému systému, aby měl velkou kredibilitu, stejně jako naše společná měna euro. A toto kritérium nezávislosti musí být dodrženo, protože je to základní kámen hospodářské a měnové unie, kterou jsme před několika lety v EU schválili. Much, minister, for... Děkuji, pane ministře, děkuji za vaši účast v, té, v tom prvním kole otázek. V průběhu vašeho předsednictví otázky, jež jsme nezodpověděli, protože nám došel čas, budou zodpovězeny písemně, um, ukončuji jednání a uh, pokračujeme v 21 hodin. Děkuji.